Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, srdečně vás vítám zpět. Dnes odpoledne budeme mít veřejné slyšení eh, na týkající se umělé inteligence a musíme dnes být velice přísní z hlediska řečečnické doby, protože chceme také mít dostatek eh, času na otázky. Dopady eh, které může mít umělá inteligence na tyto sektory, bylo zatím málo diskutovány a zatím nejsou úplně známé. A vzhledem k tomu, že umělá inteligence ještě využívána ve vzdělávacím procesu a také k produkování filmů, e, z písniček a také obrazů, tak proto je tato otázka mimořádně důležitá. My se těšíme na to, že se hodně dozvíme o Eh, umělé inteligenci a také o tom, jakým způsobem může umělá inteligence tyto sektory ovlivnit a změnit. A jakým způsobem bude Evropská unie na tyto výzvy v následujících deseti letech reagovat. Protože i dnes Například se hovoří o otázkách jako deepfake. Na jedné straně tady existují veliké šance e, v souvislosti s umělou inteligencí, ale to, co děláme, musíme dělat při plném vědomí, tak říkajíc, a musíme si také uvědomit veškeré dopady. A právě proto je zvládnutí těchto výzev v souvislosti s umělou inteligencí jednou z priorit Evropského parlamentu. A také náš výbor se v následujících měsících bude velice intenzivně zabývat tímto tématem a především také tím, že vypracujeme zprávu z vlastní iniciativy a také budeme zpracovávat stanoviska jiný, k zprávám z jiných výborů, například e, výboru Jury a Libe. Jak vidíte v programu, tak slyšení je rozděleno na tři části. V první části budeme, dostaneme malý přehled o stavu umělé inteligence v Evropě a také o využití umělé inteligence ve vzdělávacím procesu a při eh, výuce jazyků. Eh, v druhém panelu se budeme zabývat využíváním umělé inteligence v kulturní a tvůrčí oblasti a třetí část se bude zabývat zabývat především také možnosti využití umělé inteligence pro poskytovatele informací, zpráv a kontentu. Dále budeme také hovořit o e, deep fake, což jsou realistické fotomontáže. Tímto problémem se také musíme velice zabývat protože chceme bojovat proti desinformacím online. Já bych chtěl přivítat mezi námi naše experty. Nejdříve je to pan Andreas Vasiljev, CEO Fontilde, což je členem správní rady Big Data Value Association a potom je to Dora Matajoska. Matajovský Filip, vedoucí projektu pracovní skupiny pro vzdělávání v eh, Maďarské koalici pro umělou inteligenci. Pak je tady mezi námi Eleonora Rosáty, která je advokátkou a je to mimořádná profesorka pro eh, právo eh, v oblasti duševního vlastnictví z Univerzity Stockholm. A pak máme pana Krönkeho z Mnichova a pak také tady je pan profesor Michal Koldevej, také z Vysoké školy pro televizi a film v Mnichově. Já nyní dám slovo prvnímu expertovi. Pane Vasiljevsi, máte slovo asi na 10 minut. Uh, uh, Vážení účastníci, jsem velice potěšen, že se s vámi mohu uh, podělit o příležitostech a výzvách pro Evropu, kterou představuje umělá inteligence. Eh, my, my se dnes zaměřujeme na kulturu a eh, vzdělávání a audiovizuální odvětví. Eh, já se zamyslím nad vývojem umělé inteligence, etickými otázkami, jejím úlohou kultuře a vzdělávání a konečně, jaké výzvy před námi stojí, co se týče jazykové rozmanitosti v Evropě. Je to takové eh, vědecká disciplína, eh, kterou vlastně lidé studují od 50. let minulého století. Teprve v uplynulé dekádě ale dochází eh, k rychlému vývoji v nejrůznějších, v nejrůznějších odvětvích k výrobě osobních přístrojů. Je to téma, o němž hovoří výzkumníci, inovátoři i politici umělá inteligence už patří k naší eh, každodenní eh, realitě a eh, užíváme aplikace každý den a lidé se na celou tu věc dívají tedy ve dvou extrémech, buď velmi optimisticky, a nebo naopak mají obavu, že je umělá inteligence připraví o pracovní místa. Eh, je to eh, způsobeno antropomorfizací eh, umělé inteligence, propůjčujeme jí lidské rysy, ale ta koncepce umělé inteligence je velice vágní, generická. Většinou se definuje jako, že je to schopnost strojů, jako je vizuální percepce, rozpoznávání Eh, řeči, eh, překládání mezi jazyky, strojového jazyku, eh, napodobování lidské inteligence. A s tím vším jsou spojovány systémy umělé inteligence. Evropská komise má různé expertní skupiny, které se dohodli, že jde o systémy, které vykazují inteligentní chování a analyzují své prostředí a podle toho jednají do určité míry autonomně ke e, dosažení e, svých cílů. E, evropský, evropský tvůrčí sektor a zvláště spisovatelé pomáhají utvářet celý ten rámec. Již v roce 1943 eh, paní Lavles, eh, eh, dcera známého básníka Loda Byrona, vytvořila první počítačový nebo výpočetní algoritmus. O 30 let později vznikl, vzniklo slovo robot, a to zavedl eh, v roce 1923 český spisovatel Karel Čapek ve své hře RUR. Slovo robot bylo, bylo eh, odvozeno z českého slova pro práci robota. Teprve v nedávných desetiletích se Eh, dostalo umělé inteligenci tak intenzivní pozornosti a dnes většina těchto systémů eh, vlastně jsou založeny na eh, strojových učících algoritmes nebo modálních sítích, které vytvářejí generalizované modely poznatků na základě analýzy dat nedávné době datové objemy dosáhly eh, kritického množství pro vytváření těchto eh, aplikací a také je potřeba veliké výpočetní, eh, výpočetní síly. Teprve nedávno jsme ji získali díky inteligentním uživatelským grafickým procesorům. Strojové učení, přenosy kvantita eh, dat, která se přenáší v kvalitu, eh, diagnostika, eh, schopnost překládat mezi jazyky. To vše má za následek, že umělá inteligence je velmi užitečným a účinným nástrojem, který naše společnost potřebuje. Proto vidíme, že umělá inteligence má transform, transformativní povahu, i když také může veškeré ty oblasti narušovat. E, umělá inteligence se stala novou hranicí pro konkurenceschopnost i politiku. E, letos Světové ekonomické fórum vydalo zprávu a e, kde považuje e, umělou inteligenci za jedno z největších rizik e, na této planetě. Geopoliticky rozeznáváme podle regionu různý přístup k umělé inteligenci. Jedno, zjednodušená uživatelská strategie je nahlížena si, jak, jako výsledek práce soukromého sektoru, na rozdíl od toho čínská strategie, tam vše chce řídit vláda, a silně koordinuje veřejné a soukromé investice do eh, umělé inteligence a eh, velmi přísně kontroluje společnost. Evropská unie eh, se snaží držet svých kulturních preferencí a snaží se zabránit společenským rizikům, které umělá inteligence představuje. Evropa se chce stát eh, vedoucím světovým regionem pro aplikaci eh, bezpečné eh, umělé inteligence a propagovat lidský přístup v globálním kontextu, tak jak to stojí ve sdělení komise z roku 2018. Když se podíváme na tvůrčí odvětví, spisovatele, filmaře. Ti pomáhají utvářet debatu o umělé inteligenci, její výhody a potenciální rizika. Již v roce 1949 George Orwell ve svém slavném románu 1984 vykreslil utopii, kde jsou lidé eh, totálně kontrolováni eh, díky eh, inteligentní technologii. A jak víme, taková technologie již existuje. Eh, co se týče potenciálních rizik, eh, máme také názory jako třeba Stevena Hawkinga. Toto je výstřižek z jeho projevu na summitu v roce 2017 a říká, že nástup eh, silné umělé inteligence bude pro eh, lidstvo buď to nejlepší, anebo to nejlepší, co se mu mohlo stát. A že bychom se měli snažit eh, maximalizovat prospěch pro lidstvo této umělé inteligence. Více před více než 50 lety Eh, ve slavném eh, filmu Stanleyho Kubricka eh, Odyssea 2001 se hovoří o situaci, kdy kdy umělá inteligence více než 9000 tisíc počítačů se vymkne lidské kontrole. To je všechno na vesmírné lodi a z toho potom vyplývají další události. Proč je tak důležité tu debatu eh, zarámovat do eh, etických principů, jako ku příklad zaměstnanost, obere nás umělá inteligence o pracovní příležitosti, nebo jak zajistit, eh, aby umělá inteligence byla spravedlivá, jak distribuovat bohatství vytvářené stroji a jaké budou naše lidské hodnoty v porovnání eh, s chováním strojům eh, a tak dále a tak dále. Eh, skupina odborníků na vysoké úrovni pro umělou inteligenci vytvořila etické pokyny pro důvěryhodnou umělou inteligenci. Když se podíváme na umění a kulturu, ta hra sehrává zvláště důležitou úlohu v této debatě, protože umění je eh, vyjádřením lidského génia a myšlenek. A eh, lidé se tak eh, mohou pokusit lépe chápat své prostředí. Vidíme umělou inteligenci v módním průmyslu, v eh, hudebním průmyslu, při eh, vzdělávání. Eh, chatboty pomáhají dětem s výukou jazyků. A tady máme experiment, kdy umělá inteligence i píše básně, jak vidíte před sebou, a proto je důležité zapojit i tu kulturní dimenzi do této debaty a zdůrazňovat, e, jaký dopad může umělá inteligence mít e, na e, náš život. A tomu bychom se měli věnovat ve všech strategiích umělé inteligence na vnitrostátní i evropské úrovni. Máme organizace, které Eh, pracují na novém návrhu pro eh, eh, spolupráci soukromého a veřejného sektoru v oblasti umělé inteligence Eh, umělá inteligence má vliv i na vícejazyčnost Evropy. V, Evropě, v, Evro, v Evropské unii máme 24 úředních jazyků a eh, dalšími 60 jazyky eh, se hovoří v různých regionech a používají je menšiny. Vícejazyčnost nebo mnohojazyčnost je součástí evropské identity a jejich hodnot. Musíme zajistit, aby umělá inteligence chránila a a podporovala mnohojazyčnost. Evropská unie musí zůstat mnohojazyčná. To je zvláště důležité pro malé jazyky, jako je třeba můj rodný jazyk lotyština. Proto e, také obce výzkumníků a vývojářů jazykových technologií navrhují, aby vznikly platformy, komplexní e, platformy pro výzkum jazyků, a aby společně s průmyslem eh, pomáhali eh, podporovat eh, všechny evropské jazyky a vytvářet v nich aplikace, aby všichni Evropané mohli mít prospěch z vývoje umělé inteligence ve svém vlastním jazyce. Doufám, že tyto slajdy budete mít k dispozici, abyste se na ta témata mohla, mohli podívat trošku podrobněji. Já jsem to jenom tak proletěl. Děkuji. Thank you very much. Vielen Dank für diese Übersicht. Äh, Děkuji za tento přehled a dále má slovo paní eh, Dora Matažovský-Filip, má také 10 minut a potom si dáme první kolo otázek. Prosím. Děkuji vám, dobré odpoledne, dámy a pánové. Eh, některé informace z celkového pozadí eh, mé prezentace. Maďarská vláda eh, si připravila digitální program, který má být eh, úspěchem. A tady byla v roce 2018 založena koalice eh, pro umělou inteligenci se 74 zakladajícími členy. Jsou tam představitelé nejrůznějších sektorů, nadnárodních společností, akademické osobnosti, veřejné služby, profesní organizace a tak dále. Eh, tato koalice je otevřena i novým členům. K dnešnímu dni má 235 eh, členských organizací, to jsou čísla k 1. lednu 2020. A všichni pracují dobrovolně. Cílem eh, této koalice je posunout Maďarsko na, do první řady v Evropě v oblasti vývoje umělé inteligence, aby byla opravdu referenčním bodem pro celou tuto komunitu, posílit také konkurenceschopnost domácích podniků a umožnit účast eh, maďarských začínajících podniků, malých a středních podniků v aktivitách umělé eh, inteligence, vytvářet partnerství, aktivně eh, zapojit vládu do rozvoje místních ekosystémů umělé inteligence a systematicky používat národní půl eh, dat a poskytovat adekvátní eh, přístup eh, k tomuto půlu. Hlavní milníky koalice umělé inteligence. První plenární zasedání v to bylo v říjnu, 9. října 2018, koalice začala aktivně působit v první polovině roku 2019 Eh, vyvedly se, rozvedl, rozvinuly se místní eh, website, tedy webové stránky eh, na Maďarské technické univerzitě. 15. října byl vyhlášen akční plán umělé inteligence příslušným ministerstvem a první návrh národní strategie umělé inteligence byl vypracován. Nyní očekáváme, zasedání vlády, eh, které bude finalizovat tuto strategii. Koalice umělé inteligence má šest pracovních skupin. Toto je eh, vlastně poslední eh, diapozitiv této krát, tohoto krátkého úvodu. Tady můžete vidět, jak mnoho různých témat je v centru pozornosti. Aplikace, tržní rozvoj, technologie a bezpečnost, průmysl s daty, mezinárodní vztahy, vzdělávání a osvěta a regulační a etické rámce. Já jsem vedla jeden z těchto, jeden z projektů v rámci vzdělávání a osvěty. Jak můžete vidět, koalice má celou řadu různých projektů. Jen eh, z hlediska vzdělávání uvedu projekty. Za prvé vytvoření a fungování Akademie umělé inteligence, aby kdokoliv na univerzitách se tady mohl zapojit a poučit se o umělé inteligenci. Dále masové vzdělávání v umělé inteligenci eh, s přihlednutím k potřebám na trhu práce. Regionální eh, inovační eh, centra umělé inteligence Tady je eh, také eh, vlastně jednoduchý manuál pro střední školy. Cílem tohoto projektu masového vzdělávání umělé inteligence bylo eh, řídit se podle návrhu vlády v oblasti vzdělávání a akademického sektoru a také vzbudit všestranný zájem, umožnit vyměňování hledisek. Z tohoto hlediska eh, chceme připravit vzdělávací plán, eh, vytvořit seznam dovedností, a otázka umělé inteligence ve veřejném vzdělávání, odborném vzdělávání a také eh, ve vysokém školství, vzdělávání dospělých a podobně. Eh, jsou tady také různé formy vzdělávání, eh, odborné přípravy, akreditace, systémy kreditu, interoperabilita. Z mého hlediska je velice důležité, abychom právě zajistili, že se Eh, rozšíří eh, vzdělávání umělé inteligence, že to nebude pouze pro eh, ty, kdo učí IT. Jaké jsou výzvy na trhu práce? Já sama jsem viděla celou řadu různých statistik a nakonec jsme se rozhodli pro použití tady těchto údajů. Tady vidíme zhruba 4 miliony pracovních míst v Maďarsku 922 tisíc eh, z nich budou mít dopad eh, umělé inteligence do roku 2030. Tento, tento vliv nebo tento dopad podle naší studie proběhne ve třech různých eh, směrech. A tato tendence se nezastaví, čili všichni účastníci musí být na to připraveni. Také eh, uznáváme, že dojde ke změně obsahu pracovních míst, vzniknou některé, některá nová pracovní místa a eh, zhruba 1 milion osob, eh, to je 25 celkového pracovního trhu v Maďarsku. Proto tady navrhujeme vzdělávací úroveň Eh, kam se začlení i ti, kteří již působí ve vzdělávacím systému a kdo také v roce 2030 stále ještě budou eh, v vzdělávacím systému. Připravujeme eh, diferencovaný návrh na vzdělávací úrovni. Veškeré oficiální vzdělávání v Maďarsku je tam zahrnuto. Návrh eh, má několik eh, projekt má několik návrhů. Je tady například otázka odborného vzdělávání, eh, doplňujícího vzdělávání, dále diferencovaného vzdělávání v umělé inteligenci pro studenty, i pro veřejnost, i pro vyšší vzdělávání, i pro učitele a přednášející. Návrh reagovat na očekávání eh, podnikatelského a průmyslového sektoru. Návrh možné reformy eh, odborného vzdělávání. Návrh eh, zahrnout umělou inteligenci a informační technologie do vysokoškolského vzdělávání v co nejširším měřítku. Také je tu návrh zvýšit výrazně zvýšit eh, učitele, umělé inteligence, učitele eh, informačních technologií. Je tady výzva pro prostředí, které bude příznivě ovlivňovat a podporovat eh, koordinaci všech těchto akcí, abychom měli s přihlednutím k existujícímu rámci při, možnost eh, přizpůsobit se. Výsledky a dopady projektů. Jde o to mít příležitost vytvářet a eh, nahrazovat kvalifikovanou pracovní sílu podle potřeb pracovního trhu. Poskytujeme příležitost eh, předvídat změny na změny v potřebách trhu práce, tak jak to přinese zavádění umělé inteligence. Očekáváme, že dojde k zvýšení zaměstnanosti a že se sníží očekávaná nezaměstnanost. že se eh, také rozšíří výuka umělé inteligence za rámec pouze informačních technologií příležitost zvýšit eh, účinnost průmyslu eh, v aplikovaných eh, průmyslech a také zlepšit příležitosti a konkurenceschopnost malých a středních podniků. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. Já bych nyní chtěla dát slovo našim poslancům. Kdo chce položit nějakou otázku, prosím. Panko, děkuji vám, paní předsedkyně, za slovo. Chtěl bych poděkovat oběma dvěma řečníkům a já bych se chtěl zeptat na změněnou roli učitele. To znamená učitele eh, při využívání umělé inteligence ve vyučování. Jakým směrem se úloha učitele bude ubírat? Já se sbírám několik otázek tak aby potom specialisté mohli eh, odpovídat na ohromady. Paní Šojdrová. Za ty prezentace eh, mě zaujala prezentace toho maďar, vašeho maďarského projektu, protože mm, ta obava o ztrátu pracovních míst a Eh, vlastně změna v kvalifikacích je něco co už je teď reálného a já se domnívám že mm, vlády členských států zatím na to nereagují dostatečně rychle. vy tady máte v, tom, eh, mm, v té prezentaci main pillars of national ai e, eh, strategy ale vlastně není to až tak konkrétní. Proto se chci zeptat, počítáte s tím, že, se, že budete investovat do technologií, počítáte se změnou přípravy učitelů, protože změna přípravy učitelů ve školách a potom vlastně rozšíření výuky IT eh, technologií. To tady vlastně není tak konkrétní, eh, takže to by byla moje otázka. Děkuji paní Šoudrová a nyní Andrea Počkor. Děkuji paní předsedkyně, budu hovořit maďarsky. Já bych se chtěla zmínit o několika otázkách a oslovit svou maďarskou kolegyni. Jsem velice ráda, že Maďarsko Eh, je či ne v oblasti inovace. Máme speciální ministerstvo, které jsou to otázkou zabývá. To znamená, že vláda této otázce přikládá velkou, velký význam. A já bych se však chtěla dozvědět následující věc. Tento projekt, na kterém jste se podíleli a který byl uskutečněn, jak na jaké společenské vrstvy jste se obraceli a komu tento projekt nejvíce pomáhá, či kterých sektorů se to nejvíce týká. Já považuji za velice důležité, abychom se postarali o to, aby se toto projevilo ve všech společenských vrstech. Jako, jako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 Eh, paní Bočkor, eh, jaké cílové skupiny eh, jsme zvolili. V zásadě všichni jsou cílovými skupinami. Včetně lidí, kteří žijí ve velice znevýhodněných situacích. Já jsem o tom nehovořila ve své prezentaci, ale přišli jsme na vládu s návrhem, aby vytvořila zvláštní program je zapotřebí tří partnerů, účastnit se může eh, každý. Ty znevýhodněné skupiny eh, ve společnosti vlastně získají výhodu, co se týče účasti na tomto projektu. Máme školení, které se eh, nabízí 4 plus 2 semestry a je potřeba mít základní školu plus potom nějakou střední školu, která studentovi může pomoci. Potřebujeme k tomu ještě nějakou nadnárodní společnost a nebo velice konkurenceschopnou eh, společnost, která je ochotná se eh, ujmout eh, monitoringu a poskytovat podporu těmto znevýhodněným občanům. Tito lidé, kteří pocházejí ze znevýhodněných skupin ve společnosti po takovém školení, mohou potom pokračovat dále ve vyšším vzdělávání. Toto zvláštní vzdělávání potřebujeme kvůli systému zápočtu. V Maďarsku máme několik středních škol, s nimiž jednáme v tomto směru. Kterých odvětví se toto týká? Vlastně se to týká prakticky všech odvětví, počínaje zdravotnictvím přes vzdělávání, přes všechno ostatní eh, eh, tento projekt by se měl odrazit na všech odvětvích, protože umělá inteligence bude mít dopad na všechny a vzdělávání tam samozřejmě patří také. A já eh, teď budu odpovídat na další otázky. Paní Šojdrová, a jestli jsem na něco zapomenu, tak mi prosím to připomeňte. Paní Šojdrová se ptala na tento projekt. Jedná se o projekt, který je pro Maďarsko velmi eh, významný. Jestli si vzpomenete na tu eh, tabulku všech těch projektů, které už jsem tam měla, Eh, ty jsou součástí eh, národní strategie a máme akční plán eh, umělé inteligence. Všechny jsou součástí tohoto plánu a investice jsou samozřejmě nezbytné. Musíme investovat do technologie a do všeho dalšího a partneři tyto investice učiní. Já vedu projekt vzdělávání a investovat budeme i do vzdělávání. Eh, kolega, který hovořil přede mnou, eh, se zmínil o určitých obavách, co se týče ztráty pracovních příležitostí. Myslím, že bude eh, lepší být poněkud znepokojen a být připraven, než aby nás potom něco zaskočilo. Náš projekt a naše pracovní skupina se snaží využívat veškeré možné postupy. Umělá inteligence je něco jako otevřená uh, univerzita. Každý se může něco naučit. Každý, kdo není součástí masového vzdělávání nebo oficiálního vzdělávání, se může přidat. Týká se to celé společnosti. My se musíme snažit zapojit všechny do tohoto učení protože nevíme, co nám budoucnost přinese a musíme se připravit i na možné nepříjemné skutečnosti. Doufám, že se mi podařilo zapovědět na všechny otázky. Nevím, jestli jste spokojeni s mými odpověďmi. Pak tam byla ještě, myslím, třetí otázka na mě, jestli si vzpomínám správně, eh, na úlohu učitele, myslím, jestli si na to vzpomínám dobře. Eh, otázka se týkala úlohy vzdělávatelů, učitelů. Myslím, že eh, eh, lidi nahrazovat nebudeme, protože umělá inteligence vlastně vznikla díky lidským bytostem, proto hodnota, kterou jsme do ní vlažili, je hodnotou lidskou. Umělá inteligence může být velice užitečná, využijme ji pro dobro. Existuje i organizace, která se nazývá Umělá inteligence pro dobro. Můžeme hovořit o elektronickém učení, ale to neznamená, že nahradíme všechny eh, učitele počítači. Jak bych to tak nejlépe uh, sformulovala? Uh, ve školách studenti již Eh, využívají digitální nástroje na vysokých školách. Udržují tak styk se svými eh, profesory, používají i jiné formy, ale to neznamená, že by učitelé nebyli vůbec zapotřebí. Učitelé mohou poskytovat různé odpovědi. Eh, učitelé se neřídí jenom algoritmy. Učitelé mohou také, také mm, přizpůsobit vzdělávání na míru studentům. Děkuji. Několik ještě poznámek k několika bodům. K úloze učitele. Vytvářejí se no, pomůcky eh, k tomu, co lidé, zejména tedy učitelé, mohou poskytnout. Je to poskytování především motivace, poskytování podpory, mít eh, dovednost empatie, u učitele. Je tady určité vedení. A také důležitý je, důležitá je digitální eh, alfabetizace, ehm, digitální dovednost. Jak eh, používat eh, digitální techniky užitečným způsobem, zajímavým způsobem. Tady je obrovský potenciál do budoucna. Může to být personalizované vzdělávání, Eh, I úloha učitelů je tady právě velice důležitá a přitom se mění. Eh, učitelé jsou také tvůrci nových eh, platform vzdělávání, opírajícího se o umělou inteligenci. V Lotyšsku se mm, účastní mm, například jaz, jazykového vzdělávání v takových četovacích knihách, které mohou děti používat. A pokud o zaměstnanost, tak tady mohu říct, že kulturní sektor je v lepší pozici než jiné sektory, eh, protože je to právě tvůrčí sektor. A umělá inteligence eh, se většinou nejdříve eh, zaměří na tu mechanickou, repetitivní činnost, zatímco ta tvůrčí eh, úloha člověka se zdá být nenahraditelná. A právě kulturní aspekty v našich strategiích chceme zdůraznit. Zejména eh, posílit dovednosti umělců eh, a vůbec tvůrců, tvůrčího společnost, společností, aby se dobře pochopilo, jak je možné použít umělou inteligenci v nových formách umělecké činnosti aby vznikl prostor, kde, se může, kde můžeme sdílet eh, data, eh, kde můžeme chápat celé, celou řadu aspektů a dívat se na to z různých úhlů pohledu a také podporovat, propagovat vznik nových eh, trhů pro umění. To je vlastně také i z té umělé inteligence je to určitý druh umění eh, podporovat veřejné kulturní eh, organizace, aby používali umělou inteligenci při tvorbě, při využití tvorby a aby bylo možné ukázat tu bohatost eh, evropské kultury, ukazovat to novým způsobem. A to vyžaduje eh, určité speciálně zaměřené akce. My to vidíme eh, v naší strategii, že to zatím ještě není dostatečné. Děkuji vám. Já také mám osobně jednu otázku a Doufám také, že bude odpo- moje otázka zodpovězena, než dám také slovo komisi, ale chci si ještě zeptat, máte ještě další otázky? Zdá se, že se strany poslanců další otázky nejsou. Chci chtěla bych se ještě vyjádřit také k digitalizaci a také ke vzdělávání. E-learning známe a to je třeba dále rozvíjet. Také se tady zpracovávají velké, eh, velká množství dat a to by mohlo také vést k tomu, že učební osnovy a obsahy z Evropy by se propojily a vznikly by nové osnovy, které by se přizpůsobily jednotlivým žákům, jejich úspěchům a to také odlišuje umělou inteligenci od digitalizace. Tím eh, umělou inteligencí mohu nabídnout také individualizované vyučování. Samozřejmě nejdříve žáci musí ovládat techniku a pak učitel má novou, bude mít novou roli, bude eh, v podstatě poradcem a tím pádem se také ptám, zdali se eh, výuka a vzdělávání učitelů změní, jestliže budou učitelé eh, muset využívat digitalizované obsahy. Já se dívám do budoucnosti. My, se, my vždy musíme myslet o pět kroků dál, jestliže nechceme pokulhávat zpět. To platí také pro tvůrčí oblast. E, tady připomínám také New Rembrandt. Tady máme možnost, abychom vytvářeli nová díla ve stylu hm, známých malířů a to je o krok dál. Já mám tedy možnost vytvořit nové obsahy. Jaká nová díla by mohla vzniknout, jestliže tady nemyslím pouze na Rembrandta, ale jestliže dám dohromady díla z určitého období, pak z toho mohu vyvodit určitý styl. A tady máme také eh, úlohu umělce a tvůrčího člověka. Eh, zdali jeho role bude eh, hodně odlišná od role stroje my dnes také diskutujeme na internetu o tom, že se říká, že vlastně využíváme obsahu třetích a ty potom kombinujeme a to je také vlastní nové umění. Takže to znamená, že eh, hodně rozvinuté systémy umělé inteligence by toto také dokázaly. A jaké by byla tedy hranice mezi lidským uměním a uměním stvořeným umělou inteligencí? Děkuji vám za tyto otázky. Opravdu vidíme v hodně nových možností eh, v oblasti umělé inteligence, jak umělá inteligence pomáhá vývoj eh, lidí a žáků a také já vám mohu uvést jeden příklad, například módním průmyslu. Eh, designérka Jessica Smart propojila multisensorické přístroje s novou modou a, a také to navrhla uměleckým způsobem a toto také velice tedy pomáhá eh, invalidním lidem a to je také příklad kreativity, kdy módní průmysl a módní design se stýká s umělou inteligencí a pomáhají lidem se zvláštními potřebami. A potom tady máme také hudbu na základě umělec, umělé inteligence. Jsou tady nové techniky, jak vytvářet hudbu s tím, že lidé zadají určité vstupy a nepotřebujete na to hudební vzdělání či schopnosti, ale můžete eh, vlastně řídit systémy umělé inteligence a tak vytvářet své vlastní soundtracky. To byly některé příklady. Jestliže správně budeme eh, využívat umělou inteligenci, pak nám bude velice nápomocná a je však důležité stanovit hranici mezi strojově vytvořenými uměleckými díly a Eh, díly, které vytvořili lidé na základě využití umělé inteligence. O tom se ještě bude hodně diskutovat. A například také práva duševního vlastnictví se také mohou vztahovat na vytváření systému umělé inteligence. Když hovoříme o změnách ve vzdělávání, my jsme tady hovořili o individualizaci a personifikaci eh, vzdělávacího systému. Například můžeme eh, vytvořit určité stavební kameny se vzdělávání a tyto stavební kameny můžeme eh, přizpůsobit jednotlivým lidem a žákům a je však v této souvislosti role učitele mimořádně důležitá, protože umělá inteligence je vytvářena lidmi, učitelé také ji budou využívat a dále budou eh, také vytvářet další úroveň umělé inteligence. Já se chci vyjádřit k obsahu, obsahu vzdělávacích materiálů. My jsme vytvořili vzdělávací plán a myslím si, že se musíme také zaměřit na potřeby průmyslu, tak, abychom se vyhnuli negativním dopadům. To je to, na co my se zaměřujeme a Samozřejmě dochází také k personifikaci a specializaci, protože si můžete vybrat, zdali se budete zabývat datovými vědami či jinými sektory a oblastmi. Děkuji. A nyní chci požádat komisi, aby se vyjádřila, prosím. Thank you, uh, from... Děkuji za DG Connect. Jedním z hlavních pilířů toho digitálního balíčku je technologie, která funguje ve prospěch lidí. To znamená vzít v úvahu veškeré široké možnosti nabízené umělou inteligencí, ale k tomu potřebujeme lidi, kteří toho byl, budou schopni díky správným dovednostem a znalostem, kteří budou vědět, co to je umělá inteligence, jaké údaje používá. To jsou tedy akce, které jsou vlastně eh, reflektovány v Bílé knize o umělé inteligenci. Znamená to vybavit lidi s základními digitálními schopnostmi, dovednostmi, aby mohli tedy umělou inteligenci používat eh, taková gramotnost a to znamená také zvýšit kvalifikaci stávajících pracovníků díky eh, zavádění umělé inteligence eh, do dat a podporovat tedy nejlepší talenty digitální v Evropě, tak aby mohli dále rozvíjet ty technologie. To tedy všechno navazuje na koordinovaný akční plán pro umělou inteligenci. Jak zde zaznělo, to vzniklo ke konci roku 2018 ve spolupráci komisa členských států. Máme komplexní národní strategie, tak jak jsme třeba slyšeli eh, o Maďarsku, a spolupracujeme i se službami eh, komise na dalších akcích, kde třeba zkoumáme možnosti nových osnov a eh, nových vlastně typů vysokoškolského vzdělávání, kam by se zapracovala umělá inteligence konečně nový program Digitální Evropa pro léta 2020 až 2007 27 vlastně ten obsahuje eh, na míru šitý rozpočet, který by v tomto směru měl pomoci. Děkuji a nyní DGR. Dobré odpoledne. Velice stručně za mě děkuji za toto velice významné slyšení. DG ERC eh, podporuje členské státy pomocí otevřené metody koordinace a používáním relevantních témat eh, ve vzdělávání, včetně umělé inteligence. Nejprve chci uvést, že jsme již eh, zorganizovali nejrůznější aktivity s pracovní skupinou Loni v Lublani dvů, dva a půl dne jsme tam hovořili o třech hlavních tématech. Nové postupy eh, v rozvoji umělé inteligence pro vzdělávání, sdílení eh, společných iniciativ a plánů v členských státech a za třetí koordinovaný plán Eh, umělé inteligence, jak řekla kolegyně z DG Connect. A za druhé chci zdůraznit, že v akčním plánu pro digitální vzdělávání, který komise odstartovala v lednu 2018, máme zvláštní akci, která se, jim, eh, se nazývá Umělá inteligence ve vzdělávání. Máme v současné době dva prototypy, které se vyvíjejí. Jeden se týká eh, mapy dovedností, ten propojuje dovednosti získané v konkrétních vzdělávacích programech s pracovními náplněmi, s pracovními příležitostmi. Na jedné straně tady si představujeme, jak vypadají ty eh, eh, vzdělávací programy, jak by nejlépe mohly odpovídat těm požadovaným dovednostem a podle toho eh, navrhujeme osnovy a potom dopad eh, umělé inteligence na různá odvětví. To znamená, že z toho chceme zjistit, jaké typy umělé inteligence budeme potřebovat v různých odvětvích, protože jsme jasně slyšeli, že umělá inteligence bude mít vliv na, vše, na mnoho, ne všechny odvětví. A konečně chci navázat na oznámení komise dnes k digitálnímu balíčku, kde jsme vlastně představili výhled, kdy v červnu letošního roku eh, přijdeme s novým eh, akčním plánem pro digitální vzdělávání, kdy budeme chtít prohloubit práci, eh, co se týče prediktivní a učící analytiky v oblasti umělé inteligence kdy umělá inteligence by se měla využívat ve prospěch lepších výsledků a také chceme zvýšit povědomí o umělé inteligenci na všech úrovních vzdělávání, abychom lépe připravili občany na informované rozhodování v oblasti umělé inteligence. Děkuji. A teď eh, bych eh, ráda zahájila druhou část našeho slyšení a eh, předsednictví předám na chvíli kolegyni Bočkor na několik minut a nejprve dám slovo paní Eleonoře Rosaty na 10 minut k její přednášce. Děkuji, dobré odpoledne. V té době, kterou mám k dispozici, chci zvládnout tři věci. Za prvé chci vám předvést některé příklady eh, tvůr, tvořivosti díky umělé inteligenci, za druhé, jak jsme se tam dostali a za třetí, jaké překážky jsme museli překonat po cestě a konečně, jak budeme pokračovat dál, jaký typ právní eh, ochrany bude k dispozici pro, tato, pro takto vytvořená díla. A já bych eh, se ráda na tyto otázky podívala z hlediska autorského práva, protože, jak víte, autorské právo je právní režim, který tradičně bývá spojován eh, s tvořivostí eh, mysli, tvůrčím vyjádřením a třeba hudbou. Začněme tedy. Toto možná vypadá jako něco, eh, co už jsme viděli. Vypadá to jako malba od Rembrandta, ale ve skutečnosti to Rembrandt nenamaloval. Toto, eh, tuto, eh, tento obraz namalovala umělá inteligence pomocí datových eh, sád tím, že dala dohromady přes 300 Rembrandtových obrázků. A umělá inteligence dostala za úkol malovat ve stylu Rembrandta, vytvořit něco takového. Jde tedy o dílo, které vypadá jako každé jiné klasické dílo, ale liší se tím, že je nevytvořil člověk, ale stroj. Potom máme podobné příklady i v oblasti hudby. Dovolte, abych vám přehrála eh, několik videí. i tuto eh, muziku, eh, i tuto hudbu vytvořila umělá inteligence ve stylu Beatles. Eh, ta slova ta trochu pokulhávají, na tom se dohodneme, ale co se týče té hudby, to vypadá trochu jako písnička, kterou skládají Beatles. Další příklad. To je píseň vytvořená s pomocí umělé inteligence. Eh, ti hudebníci, kteří vytvořili tuto píseň, použili jako pomoc eh, umělou inteligenci. Takže to jsou takové, eh, takové příklady, které z právního hlediska nabízejí různé otázky. Tady máme další příklad, jestli se mi podaří slide posunout. Toto je Doodle, který eh, Google eh, loni eh, spustil na oslavu narození Jana Sebastiana Bacha a umožňuje vytvářet hudbu pomocí umělé inteligence ve stylu Bacha. Takže zde lze vytvořit něco, co může znít jako skladba od Bacha. To jsou všechno příklady, kde je zcela zjevné, že i když jsme ve velmi raném stádiu, kdy umělá inteligence ještě sama nic o sobě nevytváří, přece jenom vidíme jasný potenciál, kdy umělá inteligence bude moci autonomně vytvářet umělecká díla v nepříliš vzdálené budoucnosti. Jak eh, tam tedy dospějeme? Eh, tím, že budeme vlastně eh, používat velké množství dát, pomocí nichž budeme moci vycvičit a, a naučit tu umělou inteligenci. Jak víte, Evropská komise dnes vydala svou evropskou strategii pro data a tam se konkrétně hovoří, že kvalita eh, nebo užitek dat závisí na jejich využívání a tady jde o atraktivitu tedy. Eh, jak víte, eh, v minulém funkčním období Evropský parlament a Rada schválili novou směrnici o autorském právu, tam se hovoří i o data miningu, ale víme, že i nadále přetrvávají určitá omezení a brání tedy eh, takovýmto krokům. Komise dnes eh, ovšem ve svém dokumentu hovoří o potenciální potřebě revidovat eh, stávající právní úpravu autorského práva, tak, aby bylo možné tam zapracovat tyto nové, tento nový vývoj kterému právní úprava stojí v cestě. Dále se ptáme, jak se, kam se dostaneme. Jakmile získáme nějaká umělecká díla, která vytvoří uměle, eh, umělá inteligence, jak je budeme chránit a máme je chránit? Toto je obraz také vytvořený umělou inteligencí. Eh, naleznete to na webových stránkách a je to eh, malba, kterou vytvořil algoritmus. Eh, eh, prodalo se to na aukci Christie's v roce 2019 pro, na, za více než 400 tisíc dolarů. Takže máte obraz, který je opravdu cený, ale nevíme, jaká práva by se měla takové obrazu týkat, pakliže vůbec nějaká práva budou. Klademe si tady tyto otázky, jestli Eh, autorské právo uznává i eh, autory, kteří nejsou lidmi, anebo pouze lidi. Za druhé, pakliže uzná autory, kteří nejsou lidmi, budou ta díla dostatečně originální, aby si zasloužila ochranu, protože eh, dílo potřebuje určitou úroveň originality, aby mohlo být chráněno. A my se ptáme, jestli umělá inteligence je schopná tedy, eh, tedy takové, eh, takové eh, osobní tvůrčí, takové osobního tvůrčího příspěvku. A za třetí se ptáme, kdo bude majitelem práv k tomu, k tomu dílu, jestli je to autor logaritmu nebo majitel té, toho stroje, který Eh, vytvoří to dílo, nebo jestli je to stroj, který to dílo vytvořil. To jsou otázky, které jsou ještě otevřené a pravděpodobně v budoucnu budou naléhavější. A to mě dovádí k poslední otázce. Je naléhavé, abychom se zabývali otázkou eh, ochrany autorským právem, toho, této tvůrčí činnosti. Když se podíváme na debaty, které probíhají všude po světě, co se týče duševní, práv duševního vlastnictví, tak vidíme, že eh, to patří eh, k nejžhavěji debatovaným tématům. Podle mého názoru eh, je to naléhavá věc, ale také ne. Ne snad kvůli tomu, že to, co jsme doposud viděli, jsou příklady tvořivosti umělé inteligence, vždy jsme tam vysledovali nějaký e, lidský vstup e, díky nějakému člověku, který vytvořil tu umělou inteligenci. Ta umělá inteligence mohla vytvořit to dílo. Ovšem v budoucnu to tak třeba nebude. Možná, že umělá inteligence bude e, používat své vlastní zdroje, vybere si mezi nimi a potom bude vytvářet vlastní, vlastní díla. Podobně jako když si přečteme knížku z knihovny a potom na jejím základě napíšeme vlastní příběh. Eh, to eh, tedy tu práci bude velice rychle měnit. Jsou otázky, které nás trápí nyní. Je možné, že eh, do nějakých pěti, deseti let budeme řešit otázky plně autonomní umělé inteligence, která bude sama o své vůli vytvářet umělecká díla. Takže posléze se toto stane poměrně naléhavé pro Evropskou unii a jaký právní režim ochrany pro to vybrat bude naléhavé. Autorské právo jako takové v kontinentální Evropě je eh, nazíráno jako přirozený nárok. A eh, je to při, přirozené právo eh, ochrany. Budeme používat stejné uvažování, stejnou logiku pro ochranu tvořivosti, jimž autorem bude umělá inteligence, protože tady máme nejenom materiální práva, ale třeba eh, i etická práva, právo na to, aby dílo nebylo zkreslováno, eh, eh, díl, právo na to, aby dílo bylo, bylo vystavováno v odpovídajícím kontextu. Autorské právo trvá po dobu života autora a 70 let po něm. Jak toto vypočítat pro díla vytvořená umělou inteligencí? To je veliká otázka. Takže samo o sobě eh, autorské právo představuje objektivní eh, problémy a je zřejmé, že právní režim, který si budeme eh, umět představit pro umění vytvářené umělou inteligencí, bude velice specifické. Právní ochrana bude muset zřejmě být tedy vázána na specifické příležitosti, na specifické situace. Nesmíme to s právní ochranou ani e, přehnat. Tady vám ukážu jeden z prvních e, příkladů plně e, autonomní umělé inteligence, kdy vlastně Pinokio byl vytvořen jako loutka ze dřeva a stal se z něj opravdový živý chlapeček. To, to byl vlastně takový předchůdce Eh, předchůdce umělé inteligence a na jeho příkladu si um-, můžeme udělat představu, jak eh, to bude s umělou inteligencí, která také eh, si bude žít svým vlastním životem. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám za tuto velmi zajímavou, nechci říct přímo šokující ehm, prezentaci a předám slovo Kristofu Krenkemu. Také na 10 minut. Děkuji vám a dobré odpoledne vám všem. Eh, děkuji za pozvání na účast eh, dnes odpoledne a já předložím tady právní perspektivy a výzvy při užití umělé inteligence v audiovizuálním sektoru. Jak můžete vidět, eh, tady v tomto mém přehledu. Eh, mám tady dvě otázky. Za prvé, co máme na mysli tím tou umělou eh, inteligencí v oblasti audiovizuálních médií? A za druhé, jaká je tady, co je tady relevantní z hlediska regulace eh, v audiovizuálních prostředcích? Především tedy můžeme říci, že toto jsou systémy, kde se používají algoritmy, Ehm, aniž bychom tady vyloženě se eh, zabývali, v které oblasti ta umělá eh, inteligence působí. Jsou to prostě algoritmy, kde jsou určité vstupy a určité výstupy. A eh, je to tedy samozřejmě dosti složité a vede to k určitým výstupům pro člověka, Eh, je to tedy výsledek jakéhosi inteligentního zpracování. Můžeme říct, že jsou tady dvě skupiny aktérů, kteří používají umělou inteligenci a její technologii v oblasti audiovizuálních služeb. Dále jsou tady poskytovatelé toho obsahu a eh, poskytovalé platform pro sdílení videí. Pokud je o ty poskytovatele obsahu, Eh, tady jsou prostě de facto neomezené možnosti syntetizace obsahu, eh, vytvářet i videa deep fake, eh, což bude na toto téma vlastně samostatná prezentace později. A také je možné vytvořit určité možnosti vytváření obsahu, prodávání obsahu, vytváření platform, Eh, podle toho, jak se zaměřujeme na zacílíme na určitý typ eh, spotřebitelů, kteří mají určité individuální preference, eh, specifické preference a na to se mohou zaměřit tyto platformy. K tomu vznikne software, který může šířit video na těchto platformách. Tady mohu prostě vytvářet zdání, jako by autorem byl člověk. Jako kdyby tady byla komunikace, ehm, která má tu lidskou kvalitu. Je to vlastně jakási humanizace stroje. A konečně kvantitativně automatizovaný content, eh, obsah může eh, zapojit velké množství uživatelů rozšířených eh, mnoha místech a může to být vlastně taková jakási multiplikace. Eh, poskytovatelé platform pro video eh, sdílení tady mají další eh, aspekty. Především sdílejí tedy ty své obsahy, které používají pro komunikaci, mohou porušovat platné právo či standardy v dané komunitě používají eh, AI jakožto nástroj pro kontrolu přístupu eh, k informacím pro určité uživatele. Může tady docházet k určité personalizaci za cílem komercializace. Eh, co je důležité pro regulaci? Regulace médií může být rozložena do dvou kategorií. Jednak ochranu a ochrana organizace, ochrana regulace, eh, kde jde o to zabránit eh, zavádějící nevhodné komerční informaci a také vyhýbat se tomu, či odstraňovat nechtěnou nebo dokonce nelegální eh, komunikaci. Uživatelé služeb médií většinou mají důvěru v editora, to znamená vůči těm komerčním subjektům, případně eh, autorům eh, reklamy, prostě doufají, že je to založeno na objektivitě. Z tohoto důvodu regulace by měla dát uživatelům možnost eh, mít kritickou, kritický odstup od komerční komunikace. Eh, regulace komunikace eh, řízené omělou eh, inteligencí by měla být právě založena na ochraně spotřebitele. Ochrana individuálních práv, a svobody a mm, většinou to dává důvěru skutečně lidské komunikaci. A Mm, tady vlastně se vytváří a také šíří tato informace eh, vytvořená umělou inteligencí. Eh, také jsou tady specifické povinnosti označování takovéhoto typu komunikace. Takováto povinnost označování, to by mohl být odstavec 8c nově schváleného, nově schválené smlouvy, která vyžaduje od médií na sociálních sítích označovat Eh, i obsah, který je vytvářen automaticky. Eh, druhým tématem ochranné eh, regulace se týká nevhodných, nelegálních, zavádějících obsahů, které se šíří na platformách pro sdílení video. A tady dostupnost e, těchto videí v dohledné době můžeme čekat, že tady bude také povinnost mít určité proaktivní filtry pro určitý nelegální obsah. Například extrémní násilí, e, tady by mělo být tedy vlastně určité regulování takovéhoto obsahu. A poslední bod z hlediska e, sociálního významu Eh, zejména v té oblasti, kde je velký dopad. Může být další typ eh, eh, regulace, kterému říkám enabling, to znamená tedy umožňující, usnadňující, kdy by mělo dojít k umožnění projevu nejrůznějším názorům. To by mohlo mít řadu efektů jak pro celkově veřejnost, tak pro jednotlivé uživatele. Může to mít e, takové různé efekty, e, které mají dopad na informaci veřejného, na vytváření veřejného mínění. A jsou tady i určité rizika e, filtrování informací. To je tady důležité z hlediska práva přístupu k informacím. Například v Německu je zvláštní ustanovení o transparentnosti a o nediskriminaci na sociálních médiích, což by mohlo být určitým vzorem eh, jako pozměňovací návrh. A eh, například odstavec 23 uvádí, že velké platformy mají povinnost uvádět jméno, celé jméno, nejen, nejen zkratku, eh, včetně informací o fungování algoritmů, které byly použity aby bylo možné eh, zajistit eh, rozmanitost eh, informací podle článku 24 poskytovatele médií. Tady musí mít také objektivní odůvodnění novinářsky zpracovaného obsahu. Další kategorie, o které se diskutuje, jsou tedy povinnosti informovat podle definice kritérií, podle kterého je možné eh, vybírat, skládat dohromady eh, obsah. Eh, tady je celá řada různých kritérií pro filtrování na takových platformách ale takovýto návrh zatím asi není zvažován ještě pro právní úpravu. To je vše z mé strany a já se těším na vaše otázky. Děkuji. Velice vám děkuji. Nyní bych vás chtěla nyní požádat o vaše otázky. Kdo se prosím hlásí o slovo? Prosím Petra Kamarvert. Ano, děkuji vám srdečně. Určitě chápete, proč se mi dvakrát nechce vracet se k příslušné směrnici, kterou jsme nyní dotáhli do konce, ale za dva, za tři roky nám nezbyde nic jiného, než se do toho znovu pustit. Já mám ještě několik otázek k přednášce. Vy jste hovořil o numerusu claususu u určitých věcí. Mně to není úplně jasné. A pak jste hovořil o povinnosti označování. Ano, s tím souhlasím, protože máme také ve směrnici AVD povinnost označování například u reklamy a u dalších věcí. To se dovedu představit velice dobře ale začíná být nervózní, jestliže se hovoří o proaktivních opatřeních. A když se to také týká předběžného filtrování obsahu. A mně je jedno, kdo je odfiltrovává, zdali člověk anebo umělá inteligence. E, to je jedno, kdo to dělá, protože do dopady mohou být značné na základní svobody. A já vím, že rozlišujete mezi output a input responsibility. A tento rozdíl mi není úplně jasný a proč toto rozlišení děláte, protože na konci je stejný výsledek. Za prvé je to omezení komunikace a nebo vůbec omezení disponibility obsahu. A to je oboje dvoje stejné. A právě proto mi není úplně jasné, co toto rozlišování vlastně znamená a do jaké míry je smysluplné. Děkuji vám. Ano, tady Eh, mám eh, jednu otázku, která se týká právě filtrování obsahu. V každém případě jde eh, o to splnit stanovené normy, které budou přijaty jako právní úprava, která se týká toho obsahu. Prostě mohou tady být například některé materiály, které se týkají bezpečnosti nebo které se týkají podobných eh, citlivých otázek. A eh, umělá inteligence může právě pomoci provést takovou kontrolu, eh, tak jak už to i v některých aspektech existuje. A má otázka se týká spíše té úžasné diskusy, která tady se rozběhla právě na téma umění. Je tady Eh, otázka jednak kontinentálního práva, otázka morálního práva. Eh, mě by zajímal názor také váš. To, že se tady prosazuje aplikovaná umělá eh, inteligence, která se projevuje v oblasti umění, uměleckých děl, eh, to nás přivádí vlastně k té základní otázce, co je to umění, co považujeme za umění. Já osobně tady nemám ještě definitivní názor, co vlastně to znamená, jaké další otázky to přináší, jaké otázky vznikají eh, právně z hlediska morálního vlastnictví, autorství, v prostě umění to je subjektivní věc z dvou hledisek, z hlediska z hlediska té tvorby eh, umělce a za druhé i z hlediska toho, kdo eh, to umělecké dílo pozoruje, sleduje a podobně. Eh, je tedy otázka, co ještě umění je a co umění už není. Třeba když jste Eh, pustila tu hudbu, která napodobuje Beatles, tak to je jasné, že ty emoce, které to u nás tvoří, eh, mohou být stejné, jako když posloucháme hudbu té skupiny, eh, o kterou tady jde. Je to vlastně jakási reprodukce online, nebo je to, považujeme to, považovali byste to vy za umění? Protože to přece v nás vytváří subjektivní určité emotivní pocity, podobně jako hudba samotných Beatles. A vlastně podobně bychom tu otázku mohli klást i na další obory umění. Děkuji vám a já mám otázku k tomuto tématu týkající se autorských práv. pravidla to bývá tak, že umělá inteligence se vytváří z obrovského množství dat nové dílo. Takže u e, Rembrandta to vypadá tak, že nejdříve se zpracují veškerá data vztahující se k Rembrandtovi a pak se vytvoří něco nového. Takže vlastně pan Rembrandt by tady měl ještě e, autorské právo, i když je na, jež, již dlouho mrtvý. A nyní Eh, si dovedu představit, jestliže se vytvoří hudba na základě hudby eh, stav žijícího umělce a zpracuje tuto hudbu umělou inteligencí, tak eh, jak to potom vypadá s autorským právem? Komu pak patří autorské právo? Já si myslím, že tato otázka zatím ještě není vůbec vyřešena. Eh, máme například také určité úpravy týkající se textů, ale jestliže vyjdu z obrovského množství dat a tato analyzuji a potom vytvořím nové dílo, tak by mě zajímalo, jak eh, to tedy vypadá z hlediska autorského práva. To je jedna věc a potom otázka filtrování anebo otázka, jak mohu vlastně ukázat, že se jedná o originální dílo eh, určitého člověka anebo umělé inteligence. Mohlo by tam být, se tam používat nějaká pečeť nebo něco takového, tak aby se ukázalo, že opravdu to, co bylo vytvořeno umělou inteligencí, by se nějakým způsobem označovalo. Byla by to určitá pomůcka eh, protože pak bychom věděli, co je zpracováno. Jestliže mám například projev Obamy, ke kterému dodám pět vět, eh, tak potom to vůbec nikdo nemůže poznat. To pak bych musela celý text analyzovat, jinak vůbec nepoznám, o co se tady jedná. Jak tedy můžeme zabezpečit, že ten, co je s tímto textem konfrontovan, aby spozornil, aby si uvědomil, že všechno nemusí být pravda? Ještě krátká otázka. My jsme hovořili také o povinnostech transparentnosti na první pohled se nedá vždy eh, rozeznat, zdali to vzniklo z umělé inteligence či ne. Jak my jako politici můžeme zabezpečit, aby tato povinnost transparentnosti byla zajištěna. Je krásné hovořit o transparentnosti, ale jestliže na konci to nemůžeme kontrolovat, a já také vím od inženýrů v oblasti umělé inteligence, že říkají, že vlastně sami nevědí, co se tam všechno odehrává a jak my potom jako politici můžeme vůbec právní předpisy v této oblasti kontrolovat? Jsou ještě další otázky? Takže jestliže nejsou, tak bych chtěla poprosit o odpovědi, prosím. Takže možná jako první paní Rosaty. Děkuji vám za vaše otázky. A já bych chtěla také říci, že v oblasti autorského práva také máme příslušnou směrnici a to je věc, kterou sami dobře známe. A jak poznáme, co je umění? A před několika měsíci Eh, jeden umělec v Miami přilepil slupku z banánu eh, na jeden strom a bylo to umělecké dílo. Bylo to dokonce prodáno za 20 tisíc dolarů. A je to opravdu skvělý nápad, ale opravdu toto eh, potřebuje a vyžaduje ochranu ze strany autorských práv. Z právního hlediska se situace komplikuje, protože je tady také judikatura ze strany soudního dvora a tato judikatura především u designu působí velké problémy. Například eh, design u nábytku a v módě, tak tedy mnoho členských státy Eh, eh, zde uznávají autorská práva, jestliže určité věci jsou v muzeu. A nyní soudní dvůr říká, že tento přístup je nesprávný. Měl by tady být stejný přístup ke všem věcem, na které se vztahuje jí autorská práva, to znamená na všechny věci, které jsou originální soudní dvůr již neuznává eh, eh, z otázky subjektivity a například u umělé inteligence by se dalo postupovat podobně. Například i také dílo umělé inteligence by mohlo vyžadovat ochranu ze strany autorských práv. A vaše otázka, jestliže, jestli dílo, které bylo vytvořeno ve stylu někoho jiného, vyžaduje e, ochranu. A já chci říci, že to si nemyslím. E, opravdu Eh, aby se eh, někde uplatňovala autorská práva, tak to dílo musí být opravdu tvůrčí a subjektivní. Ale jestliže se používá umělá inteligence, tak eh, toto je založeno na analýze. Takže velkou otázkou je, zdali je tady také prostor pro autorství ze strany eh, umělé inteligence. A zdali opravdu například členské státy mohou uznávat fyzické osoby za autory. Možná, že tedy je na začátku hned problém u autorství. Dokonce kdybychom řekli, že něco bylo vytvořeno ve stylu velkého umělce, a že bychom řekli, že toto je také tvůrčí dílo, ale myslím si, že na něj se autorská práva vztahovat nemohou. A na co tedy máme copyright? Já jsem hovořila o evropské kontinentální tradici, kdy považujeme copyright za autorské právo autora, ale máme také jiné tradice ve Spojených státech a ve Velké Británii. Tady copyright se považuje za eh, eh, akt ze strany státu. Takže jestliže poskutneme práva umělé inteligenci, pak tady máme riziko, že se rozmělní hodnota eh, autorských děl, protože jestliže bude budeme mít velké množství fotografií, které budou, vytvo- které budou vytvořeny umělou inteligencí, pak opravdu může dojít e, ke snížení e, kvality a ohodnocení e, fotografií, které vytvářejí lidé a fotografové jako umělci protože eh, umělá inteligence může rychle vytvořit fotografie, nejsou tady problémy eh, zprávy a fotky se dají udělat velice rychle. A eh, jsou to v podstatě jenom díla vytvořená průmyslově. Vy jste hovořila o dílech, která jsou podobná. Co když stroj promíchá, skombinuje různé stole, styly. Máme například také umělce, kteří vycházejí z jiných děl a také nadále vytvoří umělecké dílo. Já jsem to říkala když máte umělou inteligenci, která vytvoří něco, co není jenom ve stylu někoho, ale je to jakoby originální, pak je možná říci, že toto dílo je hodné ochrany za předpokladu, že tedy eh, akceptujeme fakt, že existuje autor, který není člověk, a jeho dílo si e, zaslouží ochranu. To je zatím e, problematické jak v Evropě, tak v dalších jurisdikcích. Uvedu příklad. V USA byl žalován případ, který se týkal e, který se týkal nějaké fotky, kterou vyfotila opice. Může se to zdát legrační, ale to je vlastně kauza, která spochybnila základní koncepce amerického autorského práva. A e, soud, který to měl na starosti, rozhodl, že e, opice nemá právní subjektivitu a nemůže prosazovat svá práva. Takže, takže takto odpověděli na otázku, jestli ta odpověď může být tedy subjektem, který má nárok na ochranu svých práv. A Oni rozhodli, že eh, dílo vytvořené zvířatem nebude registrováno mezi umělecká díla, což znamená, že tedy autorství někým jiným než člověkem nemá místo v ochraně autorského práva. Eh, podobně by se na to dívaly i mnohé další státy Evropské unie, nejenom v USA. Děkuji za otázky. Nejprve dvě vysvětlení, které se týkají věcných otázek. E, co jsem měl na mysli numerus clausus filtrovacích kritérií? To je pravidlo, které předepisuje, že je potřeba dát přednost určitému obsahu při agregování anebo e, výběru obsahu. Ku příkladu, že určité množství vzdělávacího obsahu je potřeba Eh, umístěvat eh, na prvních deset výsledků klikání. A rozdíl mezi vstupem a výstupem Co se týče eh, právní úpravy výstupu, ta vlastně se zabývá zájmy uživatelů, kteří využívají výstupy z těch platform a nebo naopak, eh, co se týče těch vstupů, to se týká lidí, kteří chtějí na té platformě něco sdílet. Ale je to rozdíl, který vlastně se týká takových těch radikálních systematických eh, důvodů. Praktická aplikace bude vypadat tak, že oboje dvoje bude vždy propojeno. A co se týče těch eh, materiálnějších věcí. To proaktivní filtrování. To je velice citlivá otázka, o níž se podrobně hovoří v kontextu směrnice o autorském právu a debatuje se o tom i v souvislosti s nařízením o sociálních eh, médií a eh, o poskytovatelích audiovizuálních eh, služeb je potřeba vzít na vědomí dvě skutečnosti. Za prvé, poskytovatelé eh, platformy, platform, zvláště platform pro sdílení, to jsou takové ty úzké profily komunikace v tom digitálním eh, světě. Veškeré informace jim procházejí rukama, ať se nám to líbí nebo ne. Eh, oni vlastně mají ty technické možnosti hodnotit obsah, eh, filtrovat eh, obsah. Eh, oni to dělají také a to nařízení by se mělo zabývat tím, jestli by měli mít povinnost tu svou možnost nebo schopnost moc využívat způsobem prospěšným pro veřejnost. A druhá věc, kterou je potřeba vzít v úvahu, je ta, že digitální platformy, včetně platform pro sdílení eh, videí, eh, jsou eh, plné obsahu, o němž bychom se asi všichni shodli, že je nevhodný a nejde jenom o, o obsah, který porušuje autorské právo, ale Eh, jsou to třeba ilustrace eh, hrubého násilí, eh, pornografie, terorismus a tak dále. Pakliže toto nedáme do pořádku, tak právní systém pro digitální svět nebude vůbec vlastně fungovat. My tomu nebudeme moci zabránit. Takže určité filtrování je nezbytností nemůžeme to ignorovat. Já samozřejmě souhlasím, že je vždy potřeba používat rovnováhu. E, právo uživatelů i právo majitelů platform komunikovat e, musí být nedotčeno. každý má právo na komunikaci. Hovoříme o e, umění, o svobodě v umění a musíme chránit i zájmy uživatelů toho obsahu. Takže proaktivní filtrování nesmí, bra, nesmí chránit jakýkoliv zájem. Je třeba, aby to byl zájem určité, který má určitou váhu. Proto jsem eh, se také zaměřoval jenom na určité typy obsahu, třeba ilustrace eh, krutého násilí a něco podobného ale filtrování není něco, co bychom mohli jen tak ignorovat. Je potřeba debatovat o tom, jaké povinnosti eh, bychom měli uložit eh, těm platformám. A konečně poslední věc eh, je povinnost značení i paní předsedající o tom mluvila, to bude zcela zásadní do několika let aby uživatelé, veřejnost eh, věděla, který obsah eh, je skutečný, pravdivý a který obsah není pravdivý a skutečný. To je maximálně důležité, abychom eh, zavedli něco, nějakou, nějakou, nějaký digitální vodoznak třeba, nebo já bych tomu raději říkal povinnost označovat obsah, Určitě bude těžké rozhodnout, jak e, určit obsah, který byl vytvořen pomocí umělé inteligence, to znamená rozsah této povinnosti označovat. Proto si myslím, že bychom e, neměli postupovat podle úzké definice umělé inteligence. Podle mého názoru umělá inteligence a algoritmické systémy vlastně vyvolávají eh, v hlavách regulátorů stejné otázky, takže není potřeba debatovat o tom, co je umělá inteligence, alespoň v tomto kontextu. Jde o automaticky vygenerovaný obsah, na něj by se měla vztahovat povinnost jej jako takový označit. Nabízí se otázka, jestli chceme žít ve světě, kdy bychom si nemohli být jisti, že komunikace a informace, které vidíme, které získáváme, jsou falešné nebo ne. To by bylo nepříjemné. Já bych chtěl žít ve světě, eh, kde bych mohl na první pohled rozeznat, jestli nějaký obsah vytvořil stroj. Děkuji. Já teď dám slovo komisi která se chce vyjádřit. Děkuji. Děkuji za uspořádání tohoto slyšení. Děkuji všem řečníkům za nesmírně zajímavé eh, myšlenky za nás a já eh, hovořím především za média eh, Tvůrčí Evropy a o naší spolupráci s vizuálním odvětvím. My se zaměřujeme na náročnou studii v druhém poletí. Je to studie umělé inteligence se zaměřením na tvůrčí odvětví. Zabýváme se příležitostmi a výzvami. Právní dopady jsou jednou stranou té mince, ale pak e, jsou tady další stránky, jako zaměstnanost, kulturní rozmanitost, otázka tvorby, dopad na tvořivost, na tvorbu. Viděli jsme nástroje schopné předvídat, jestli vizuální produkt bude úspěšný v kině nebo v televizi a jaké dopady eh, to bude mít z uměleckého hlediska, jestli budeme chtít i nadále vytvářet takový obsah a nebo jestli má stroj sám určit, že eh, toto dílo tohoto konkrétního režiséra nebo eh, herce, herečky eh, nebude atraktivní pro lidi, takže se ten film nevyrobí. To všechno jsou dopady, které musíme analyzovat. Jedna věc, kterou jsme udělali a která fungovala dobře, ale také z toho vyplynula řada otázek, byl takový projekt, který jsme eh, uskutečnili díky Evropskému parlamentu. Eh, byl to projekt, který se týkal titulkování filmů a my jsme pomáhali v experimentálním eh, jaksi titulkování v reálném čase, což samozřejmě je velice dobré, protože to umožňuje lidem zpřístupnit obsah, který, na který jinak by se dívat nemohli, ale vyplynula z toho i řada otázek ze strany třeba překladatelů, tlumočníků, eh, kteří eh, řekli, že vlastně je to eh, správné třeba jenom z 80 procent, ale co se týče těch živých přenosů, měli strach, že takto přijdou o práci. Takže je tady potřeba dosáhnout rovnováhy mezi pracovními místy na jedné straně a mezi tím, kdy umělá inteligence bude schopná e, skutečně umožní evropským dílům širšího rozletu. Děkuji. Teď dám slovo poslednímu expertovi e, pro dnešek a já dám slovo profesoru Koldevejovi z Mnichova. Máte slovo. Um, thank you very much for, um... Děkuji vám eh, za to, že jste mě sem pozvali. Je to opravdu velice působivé být zde. Mám dvě eh, povolání. Jednak jsem profesor eh, ve filmové škole, kdy pomáhám studentům jejich názory a také, také působím ve filmovém animačním průmyslu. A to je vlastně takové, takové eh, podvádění pořád, protože já vlastně vytvářím eh, obrazy, které eh, tady nejsou nebo které zobrazují nereálnou skutečnost. Když jsem viděl jako dítě první film, tak prostě konstatuji, že to, co děláme ve filmu, je velice důležité. Musíme být opravdu odpo- zodpovědní, odpovědní, když Eh, dáváme něco do, do filmu. A přesně to říkám studentům, když vytváříte um, obrazy, vytváříte příběh a film je bez zesporu um, obor, který velmi působí na emoce, eh, tak eh, prostě máte velký vliv na lidi. V dnešní době je samozřejmě i novým povoláním právě ovlivňovat lidi být takzvaným influencerem. A já bych tady chtěl hovořit o takzvaných deep fakes. Ano, toto je vlastně tady takové mé pozadí. Asi všichni jste eh, to viděli. Eh, deep fake, to, ta technika, která stojí za deep fake, stále více a více eh, počítačů je schopno eh, vidět, slyšet, mluvit a eh, vlastně se to projevuje v našem každodenním životě. Přicházejí auta, která budou řízena umělou inteligencí. O, dokonce už to slovo smartphone, chytrý telefon, už toto vyjadřuje. Když se podíváme na, nějaký, na nějakou fotografii, která byla pořízena před mnoha lety a není označena eh, tím eh, datem, tak dokonce ten software vás najde. A to dokonce i v případě, že ta fotografie, ten obraz na té fotografii není dost zaostřený, není dost jasný. Počítač je schopný to vidět a prostě vás najít. Eh, naskenovat si ten obsah. Možná jste slyšeli o diskusi, Eh, o filmu Irishman. Protože eh, herci měli eh, úlohu, roli, kde hráli někoho mnohem mladšího, než jsou sami. A bylo třeba ukázat, jak vypadali, když byli o 30 let mladší. Eh, George Lucas, George Lucas Company, eh, ta firma, která tady pracuje, právě použila umělou inteligenci, aby analyzovala obličej toho herce a vytvořila software, který vlastně vytvořil tu mladší podobu té tváře. Eh, to je příklad, příklad, který vypadá celkem v pořádku, ale není to ještě stále přesvědčivé. Oni Eh, vytvořili velkou kamerovou techniku a eh, vytvořili vlastně tváře těch herců CG, eh, kteří vlastně přetvořili toho herce do mladší podoby. Minulý měsíc YouTube tedy umělec v YouTube to také použil a vlastně všechno předělal tím deep fakem v lepší kvalitě. Takže můžete tady vidět, eh, jak vypadá ta tvář bez těch efektů a jak vypadá s těmi efekty. Eh, to také vlastně eh, a umělá inteligence přebírá stále více a více pracovních míst takovéhoto typu. A je to dokonce i jednodušší pro lidi, kteří nejsou speciálně vyškoleni. I pro ně vlastně je takto možné měnit obraz. A dostáváme se právě k těm velmi rušivým příkladům s velmi zneklidňujícím obsahem. Například, když dáte počítači eh, otázku najdi mi blondiaté politiky, eh, tak eh, prostě mm, počítač projede stovky tisíc Ehm, fotografií a pak eh, vám tady vlastně eh, i vyhodnotí pohyby, vyhodnotí i hlas člověka a může prostě vytvořit úplně jiný obsah. Může to smíchat, promíchat, zamíchat. Ehm, tady mám takový malý klip, který bych vám rád přehrál. State, I really am.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 And if this ends up on 22 minutes, remember, they're fake news. Deep. Okay, uh, it's going on. Ano, no to ještě pokračuje. Eh, to je doktor Feikenstein, který je zatím. uh, tady okamžitě divák pozná, že to je samozřejmě, že to je deepfake, že to není reálné ale může to vypadat jako reálné. A to je nebezpečné. Teď eh, na Facebooku, na YouTube je vlastně taková snaha eh, vyhledávat ty deepfakey. Deepfake se rozvíjí a e, spolu s tím se rozvíjí i to vyhledávání deepfakeů. Jsou tady e, naprosto umělé postavy, ale mají mnoho e, stoupenců, ale zatím vlastně nikdo není. Tady je také otázka autorského práva. Kdo vlastně vlastní tato autorská práva? Úplně Eh, umělé eh, postavy. Například Čína používá eh, takové umělé hlasatele, kteří mohou pracovat 24 hodin denně. A lidé si myslí, že jsou živí. Také tady máme nové slovo revenge pond, kde lidé se snaží vlastně ovlivnit život druhých. A podniky, které zatím stojí, se snaží eh, pracovat s těmito deepfakey a mají docela hodně práce. Já sám jsem umělec, já prostě vytvářím Eh, příběhy a snažím se vytvořit zábavnou umělou inteligenci. A jak dnes přednáším, někdy to není vůbec snadné, protože stojíte před mladými studenty a oni vlastně všechno vědí, protože mají YouTube. Eh, prostě když něco chtějí udělat, tak si najdou klip na YouTube a prostě mohou to udělat. Jak jim mohu přinést něco nového, naučit je něco nového? Já ve své eh, úloze se cítím stále více určitým moderátorem, který je snaží se vést, který jim ukázat, co z mého úhlu pohledu je dobré a co je špatné. A také možná přinášet určité ideje. To je prostě další aspekt. Umělá inteligence potřebuje nápady a nápady přichází od lidí. Eh, když ten nápad přijde z umělé inteligence, tak se to stane velice rychle nudné. Děkuji vám. A chci se zeptat, máte otázky, prosím, paní Andersen? Děkuji také ostatním expertům. Tak opravdu ty odpovědi byly hutné. Je to opravdu tvrdý tabák. Tady máme velké věci před sebou. A padla tady velice zajímavá věta mezi řádky že když eh, máte před sebou studenty, tak stále více vystupujete jako moderátor, neboť oni stejně všechno vědí, protože mají informace k dispozici. A vy vlastně se snažíte studenty naučit, co je správné, co je nesprávné a vy jste řekl, že to děláte subjektivně ze své perspektivy. A to já považuji za velký problém. O tom hovořili tady také ostatní kolegové, jak se mění úloha učitele v souvislosti s umělou inteligencí. A problém, který já tady vidím, je opravdu to, že už se nevyučuje objektivně, nedávají se objektivně informace k dispozici, ale je úlohou budoucího učitele, aby věci, tak říkajíc, hodnotil a kvalifikoval. A vždy ze své vlastní perspektivy. V tom vidím velký potenciál pro manipulaci. A to se netýká pouze učitelů, tady to se týká jiných oblastí. Tady hovoříme například o, o občanských právech, kterých se to může týkat. A já musím říci, že mi to nahání strach, co se stane s naší společností, jestliže nenajdeme cestu toto uspořádat a prostě tento problém vyřešit. Musím říci, že mi to skutečně nahání strach. Já se sbírám, prosím, několik otázek. Děkuji vám za vaši prezentaci a za vaše zkušenosti. Jak jste řekl, tak jste Nejdříve tedy jste filmař a umělec a možná, že znáte v České republice také naši FAMu, máme skvělé autory a vy jste také profesor. Co si myslíte o mediálním vzděláváním? Jak jste řekl, musíme rozlišovat to, co je pravdou a to, co je fake. A myslím si, že opravdu musíme být lépe připraveni na tuto novou realitu. Máme různé přístupy v různých zemích. Například v Česku jsme před několika lety začali s filmovým vzděláváním potřebujeme také učitele, kteří toto budou umět vyučovat, takže se těším na vaše zkušenosti. Paní Sikorel. Dobrý den a děkuji za tuto prezentaci o těch deep fakes. Hodně se přemýšlí o způsobu, jak bychom eh, v Evropě mohli vzdělávat naše děti ke kritickému duchu obecně, tváří v tvář fake eh, news a především tváří v tvář deep fakes, protože to přichází a zneklidňuje nás to. V Evropě máme dost spoždění v uvědomování si tohoto nebezpečí. Eh, máte nějaké zkušenosti s nějakými pedagogickými přístupy vůči dětem, ale i vůči dospělým? My jsme to pochopili tak, že tady je vlastně takový určitý závod mezi těmi, kdo produkují eh, deepfakes a těmi, kdo je odhalují. Eh, existuje nějaká pedagogie, která už je k dispozici, která by našim dětem dala zbraně, jak se bránit proti takovým postupům, zejména když jde o nekalé záměry, protože to není vždycky samozřejmě nekalý záměr, ale může to být právě v oblasti politiky, manipulace, kde to může být hodně nebezpečné. Děkuji. Já mám také ještě jednu otázku. Jsou tady nejenom právní, ale také etické otázky. Například že chceme natočit eh, film s Jamesem Deanem, tak se ho nemůžeme zeptat, zdali to bude hrát. Takže to znamená, že my se zmocníme této postavy. A jak mohu zabránit tomu, aby známí herci či politici či postavy ve veřejném životě aby nebyli potom vlastně zamanipulováni například do pornografických snímků. To jsou věci, které jsou na jedné straně pozitivní, které využívají pozitivní eh, energii, to znamená, že můžeme dělat takové triky, které již neohružují potom lidské životy. Nepotřebujeme kaskadéry, ale na druhé straně, když se to všechno dostane na cestí, jak budeme reagovat, jak tady si myslíte, jak se tomuto můžeme bránit, anebo jak můžeme bránit i naše společnosti před takovýmto vývojem. Jestliže i když like je dobře vzdělán, když ví, že něco takového existuje, tak neví, co je fake a co je reálné. Například vložené věty do Obamova projevu, takovéto věci již existují, ale dokonce byly tak takové věci, kdy Varufakis eh, zvedl prostředníček a dokonce časopisy tomu sedly na lep. Tenkrát to bylo ještě zjednodušené, ale dnes máme možnosti úplně jiné. A proto se ptám, jakým způsobem se tomu dá čelit osvětou a co my můžeme ještě udělat dál, jak jako legislativa můžeme také celý vývoj nasměrovat správným směrem, protože to je náš úkol. My na jedné straně musíme umožnit pozitivní věci, ale na druhé straně negativním věcem zabránit. Okay, uh... Možná to vidím příliš jednoduše, ale ono se vlastně nic nezměnilo. Když jste někoho sfalšovali před 100 eh, lety, tak to bylo to tež. Jediný problém, před nímž stojíme teď, je to uvěřitelné, o čem si myslíme, že je to opravdové. To je ten problém. Protože když pojedete do regionu, kde nikdy něco třeba neviděli, nezažili a vy jim to ukážete jako skutečnost, tak oni vám budou věřit. A co se týče toho, jak eh, vlastně učit děti, jak eh, toto vysvětlit našim dětem, jak to vysvětlit studentům. Oni musí primárně rozumět tomu, že nesmějí všemu věřit, že mají o všem pochybovat. To je jedna věc. Takže když uvidíte projev Obamy, tak byste měli vědět, že to je tedy z nějakého zdroje. Z jakého zdroje to pochází a kde je další zdroj? Kdo to natočil? Eh, eh, podobně jako jsem vám ukázoval ten eh, klip s doktorem Fakensteinem, tak to je evidentně někdo, kdo si dělá legraci. A, a dále ten eh, obsah, který nabízíme dětem, aby se z něj učili, ten se moc nezměnil. Já si vzpomínám z učebnic, možná jsem měl štěstí, že jsem se nenarodil v NDR, ale vím o NDR hodně a eh, sám jsem NDR navštěvoval. Když eh, porovnáte učebnici z NDR, s nejlepší západoněmeckou učebnicí, tak tam vlastně byl úplně stejný problém, který jsme víceméně překonali. Protože e, se můžete ptát i v jiných zemích, e, kdo vydal tu knihu, jaké nakladatelství, kdo tedy ty poznatky dětem prezentuje. Co se týče toho Jamesa Deana, Eh, pro toho producenta, eh, tomu producentovi se to vyplatilo, protože takhle eh, takhle získal finance na tu svou produkci. Já sám dělám animovaný film, takže mohu vytvářet jakékoliv postavy. James Dean je mrtvý. Použít jeho obličej je možná otázka toho, jestli vlastně budete platit nějaké tantiémy eh, za těm dědicům, za užití eh, té podoby. Eh, ale tomu člověku samotnému už to nebude nic platné. A filmař, tvůrce, ten na to doplatí, když se dopustí nějakého přešlapu vůči Jamesi Deanovi. A co se týče třeba Eh, eh, pornografického materiálu, který natočíte o někom, eh, kdo k tomu nedal svolení, to je trestný čin, takže to je zcela jednoduchá věc a tak to také vždy i v minulosti bylo. Je potřeba toto chápat a musíme vědět, že když něco vidíme, že to nemusí být pravda. Před sto lety, když to bylo otištěno v novinách, tak si všichni mysleli, že je to pravda, protože to otiskli v novinách teď se díváme, jak si do novin a říkáme si, no tak počkat, počkat, to asi tak není. To tež platí pro rozhlas, pro televizi. A teď, co se týče deepfakeu, těch uvěřitelných fotomontáží, eh, naše právní úprava bych řekl, že je dobrá, autorské právo je také dost silné na to, aby toto zvládlo, nemusíme se toho bát, protože Eh, možná, že v budoucnu uděláme některá špatná rozhodnutí, ale musíme se k tomu takto postavit. Eh, vytvářet zvuk, vytvářet obraz. Eh, tady bude jistě debata o tantiémech, o o autorském právu, do jaké míry to může autor vyžadovat. Ku příkladu já já e, pracuji na 15 animovaných filmech, e, vytváříme koncepční umění a máme skupinu umělců, kteří e, toto vytvářejí. A oni udělají svou práci, vytvoří ten design, nikdy za to nedostanou zaplaceno, a, ale nejsou ani uvedeni jako autoři, nemají žádný podíl na autorských právech. To autorské právo dostane filma Marvel, součást Disneyho. A to je v pořádku, protože je to takto eh, domluveno. Protože eh, eh, kdyby to bylo jinak, tak byste se o zisk z filmu musel, museli dělit se stovkami a skoro tisíci lidí, kteří se podílejí na tvorbě jednoho filmu. Ku příkladu, když hudebník skládá hudbu, pořádá koncert, dostane peníze z lístků, které prodá, ale potom proč by ten hudebník měl mít eh, nějakou výsadu, že bude dostávat eh, dostávat ještě nějaké peníze po tom koncertu. Nakonec e, řidič autobusu taky nedostává peníze kvůli tomu, že jeden den řídil autobus a pak ho řídí někdo jiný. jiný. Je to debata. E, namaloval jsem. Namaloval jsem obraz, ten se kopíruje a já z toho mám dostat tantiemy. Proč? Dostal jsem za ten oblaz, obraz eh, zaplaceno a, a hotovo. Samozřejmě duševní vlastno, vlastnictví, je to pravda, je to základní právo, ale je to sila eh, zásadní debata. Myslím, že to není úplně totež, o čem eh, zde hovoříme my, te, my dnes, o deepfakeu. Ku příkladu v San Diego se schází Comecon, stovky umělců se tam schází každý rok a prodávají takzvané fan art, což je eh, umění, které vychází z někoho jiného, třeba Ironmana, které, který vlastně který, eh, který vlastně je napodobeninou díl, eh, díla někoho jiného. Ptal jsem se, co tomu říká Marvel, kterému patří autorské právo na Ironmana. Ti se jenom smějí, protože to je mm, umění, které vytváří fanoušci. Jim to nevadí. No, tak to je taková látka k přemýšlení. Možná, že autorské právo se brzy dočká svého konce. Eh, byla tady ještě nějaká další otázka? Já si myslím, že nemusíte mít takový strach z toho, co nás čeká. Eh, my si to musíme uvědomovat, my, si to, eh, my se o tom musíme něco dozvědět, ale možná, že to bude něco pravdivého, ale je potřeba prostě to brát, brát věci tak, jak jsou. Děkuji. E, jsou ještě nějaké další otázky? E, ano, prosím. Dě- děkuji, paní předsedající. Já bych nejprve rád poděkoval všem našim hostům za nesmírně zajímavé prezentace ty prezentace byly jak zajímavé, tak mi trochu nahánějí hrůzu. Nahradí umělá inteligence učitele? Jako učitel se přiznám, ano, když nacpu do počítače data, tak bude počítač eh, chytřejší a rychlejší než já ale eh, co umělá inteligence nedokáže, eh, nemá, nezná city. To je výsadou lidí. Uvedu dva příklady. Když dáme do počítače něco s křídly eh, a ze zobákem, tak počítač řekne, je to pták. Jenom, eh, jenom eh, dítě řekne, že je to Dumbo, malý slon. Eh, až přijde, nastane doba, kdy počítače budou nepředvídatelné, pak se teprve budeme muset bát. Děkuji i za toto poslední vyjádření. Ještě pan Koldevej se k tomu chce vyjádřit ta úroveň eh, znalostí a pochopení vede se třeba velká diskuse o těch samoředitelných autech. Otázka, jestli jako člověk se vyhnu eh, tomu, že vrazím do člověka a eh, kvůli tomu vrazím do něčeho jiného, jak, jak se jako řidič rozhoduji. Víte, jak ta situace asi stojí. Myslím, že umělá inteligence se stále a stále vyvíjí a stále více chyb, chápe i chování a chápe i emoce. To nezastavíme. A roboti budou také vypadat stále více jako lidé. A e, přijde den, kdy budou před námi stát e, subjekty, které budou vypadat jako my, ale nebudou to lidé. Tomu nezabráníme. Ale já bych tam viděl i velkou příležitost. Lidé, kteří jsou dnes slepí a budou třeba v budoucnu vidět. Lidé, kteří e, nemohou chodit, ale pomocí umělé inteligence se třeba jejich život e, zlepší. Podobně jako vynález nože nož může eh, eh, krájet chleba nebo někoho zavraždit. Ono je to vždycky vlastně eh, z obou stran. Jenom si to musíme uvědomovat, musíme to vědět. Děkuji. Stačí jenom říci jedno slovo, Pinokio, to byl jeden z těch příkladů, který zde zazněl předtím. Jestli nikdo nemá žádné další vyjádření, Nikdo se nehlásí o slovo. Ráda bych vám všem velmi poděkovala. Bylo to velice zajímavé odpoledne. Všichni experti eh, byli eh, výteční, poskytli nám vhled eh, do této materie, bylo to osvěžující, žasli jsme, a někdy jsme dostávali i trochu strach a rozhodně je to velice inspirativní pro další uvažování o umělé inteligenci eh, ve vzdělávání, kultuře a médiích. Děkuji vám všem za to, že jste mezi nás přišli. Děkuji vám za to, že jste nám osvětlili věci, které pro některé z nás eh, byly poněkud záhadné. A ještě předtím, než teď všichni utečou, chci upozornit, že další zasedání 16. března zde v 15 hodin a 17. Eh, ráno a odpoledne. A mějte na paměti, že to zasedání plánované na 2. března je zrušeno. Děkuji, děkuji i tlumočníkům, tlumočníci také děkuji všichni uh, účastníci zasedání, kteří nejsou koordinátoři, prosím, co nejrychleji eh, odejděte ze sálu, abychom se mohli co nejrychleji pustit do zasedání koordinátorů. Děkuji a přeji všem pěkný večer.